nadále pracovat na rozvíjení našeho strategického partnerství. Pane předsedající, dovolte mi zareagovat na otázku paní de Kaiser, která hovořila o popravě eh, Ahmala Šejka, britského občana. Evropská unie eh, co nejsilněji odsoudila tuto popravu a hluboce litujeme skutečnosti, že Čína nerespektovala opakované apely EU a jedné členské země proto, aby ta, tento trest smrti byl změněn na jiný trest. Děkuji, paní komisařko. Zbývá nám ještě jeden bod na programu a rád bych požádal všechny poslance a poslankyně, aby se v klidu usadili. Nyní přistoupíme k rozpravě o návrhu usnesení o Filipínách. Jako první dostane slovo na dvě minuty pan Provera. Děkuji, pane předsedající je smutnou, smutným zvykem, že dochází na celém světě k těmto vraždám, které mají náboženské a politické pořadí. I nadále jsme šokováni nelidskostí, během které došlo k zavraždění 57 osob osob eh, v rámci mítinku, který měl podpořit prezidentské volby. Byl to masakr, který provedla ozbrojená skupina ve jménu revoluce. Smysl této akce nechápu. Tato mazová vražda ovšem není v této zemi ojedinělým případem. Eh, v této zemi máme tedy ozbrojené pozdání již celou řadu let, eh, celou řadu let. Samozřejmě my chceme vyjádřit naši soustrast eh, a zároveň je důležité, abychom filipínské vládě nabídli silnou spolupráci, abychom opravdu se snažili jakožto Evropa nějakým způsobem přispět k upokojení ozbrojeného konfliktu na Filipínách a těch velkých rozporů, které v této zemi existují. Děkuji, pane Provero, a nyní na jednu minutu pan Kastler. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Masakr, ke kterému došlo 23.11. minulý let v provinci Maganiao na Filipínách, byl černým drem pro lidská práva a byl to opravdu strašný akt teroru. Dostal, došlo se k celé řadě mrtvých lidí, došlo do, eh, k znásilňování zem, bylo to opravdu krvavá akce. Chci říci, že eh, mezi mrtvými bylo 30 novinářů. Eh, podle International Crisis Group se ještě, ještě nikdy nedošlo k tomu, aby v rámci jedné akce bylo zabito tolik novinářů a proto je důležité, aby Evropský parlament nalezl jasná slova k odsouzení tohoto aktu, tak jak to děláme v naší rezoluci. Jakožto EPP ovšem chceme, abychom ten text trošku oslabili na, tř- na třích místách pomocí dílčího hlasování. My samozřejmě chceme podpořit filipínskou hrádu v jejím boji proti násilí a proto chceme, aby eh, z tohoto textu zmizely určité eh, věci, které se obracejí proti filipínské vládě. Eh, protože tam je obsaženo, že eh, filipínský stát nefunguje. Co týče bodu dvě, tak chceme, aby tam nebylo mm, to, co se týká eh, toho oddalování a pak se to týká těch lidí, kteří zmizeli, tedy kteří buď zmizeli, či jsou ve vězeních. Já si myslím, že to je něco, co podsouváme filipínskému státu a proto je to třeba vyškrtnout. Děkuji. Děkuji a na jednu minutu pan Tenok. Pane předsedající, ten strašlivý zločin v Magen Danau si určitě za, eh, zaslouží od nás to nejlepší odsouzení. Ehm, odkrývá, do jaké míry eh, beztrestnost a bezzákonnost eh, se zakotvila v některých částech Filipín. to celá řada nahavých otázek ehm, a, a věci, které stěžují okolnost. Je slabá centrální vláda, vláda to soustavě rozlehla, je zde chudoba, pokračují, pokračuje povstání islámských radikálů na jihu podporované Al-Qaidou tento zločin je evidentně politicky motivovaný a proto je třeba je vnímat v co nejširším společenském a e, historickém kontextu. Je třeba nezapomínat na snahu e, filipínské vlády o zavedení e, v posledních 25 letech o zavedení demokratičtější politické kultury po, té, po pádu diktátora Ferdinanda Marcose. Je také třeba nepodceňovat snahy respektive nepodceňovat Abu sara a dalších teroristů, které destabilizují filipínský stát. Konstruktivní angažovanost a cílená pomoc jsou nejlepší možnosti, jak pomoci Filipínám, zemi, která v mnoha letech sdílí naše společné hodnoty a jak umožnit této zemi zakotvit právní stát, jak v ústřední, tak v místní vládě. Děkuji, pane Tanaku, a nyní na jednu minutu pan Tarabela. Pane předsedající, paní komisařko, vážení kolegové, vážené kolegyně, v listopadu minulého roku jsem měl příležitost v Evropském parlamentu přijmout paní Editu Burgos, což je matka eh, Jonase Burgose. Tento mladý Filipínec byl eh, v Manile v dubnu 2007 unesen ozbrojenými složkami v supermarketu a jeho rodina té doby o něm nemá žádné e, zprávy. Je to jeden ze stovek e, lidí, kteří zmizeli nebo byli zabiti ve Filipínách. Tyto vraždy jsou beztrestné a jen málo kdy se to dostane k soudu. E, během voleb v květnu 2010 se obáváme, v souvislosti s volbami se obáváme toho, že bude docházet k únosům a zabíjení všech lidí, kteří jsou proti aktuální vládě. A odsuzujeme masakr v Magendanau, k kterému došlo 25. listopadu. Je třeba, aby to bylo eh, vyšetřeno. Eh, děkuji za pozornost. Tiene la palabra. Děkuji, pane Tarabelo, a nyní dostává slovo na 1,5 minuty pan Tavares. Obrigado, senhor presidente. As Filipinas foram há pouco mais de duas décadas. Děkuji, pane předsedo. Před 20 lety byly Filipíny nadějí celého světa, protože zde byla zahájena demokratická vlna v Ázii. Byla to také naděje pro práva dělníků, studentů a veškerých lidí. A také jsme očekávali demokratickou normalitu v této zemi, ale bohužel situace v této zemi se stále zhoršuje. Dochází ke korupci, k násilí a dochází také k pronásledování aktivist v obla- aktivistů v oblasti lidských právech a nejhorší masakr se odehrával v listopadu minulého roku, když došlo k zavraždění 57 lidí. Tito lidé podporovali eh, ji opoziční klan a já bych také chtěl obrátit vaši pozornost na to, že při tomto atentátu bylo zavražděno 30 novinářů, což je největší počet novinářů, eh, kdykoliv v minulosti. Nesmíme dovolit, aby tato situace pokračovala aby Filipíny dále sklouzávaly. A je důležité, abychom odsoudili tento masakr. Je také důležité, aby prezident Gloria Arroyo také provedl vyšetřování a musí být jasné, že Evropa přesně sleduje, co se v této zemi odehrává. Děkuji vám, pane Tavaresi. A nyní paní Lochbinder. Děkuji, pane předsedo. Důvodem pro tuto naléhavou otázku je zavraždění 57 lidí, kteří doprovázeli političku, která se chtěla nechat registrovat do voleb ti pachatelé patří k místní milici a byli tam také zástupci policie. Tento brutální útok je extrémní příklad pro na růst politicky motivovaných poprav a také zmizení lidí. Ti, tyto těžké zločiny však nejsou vyšetřovány a osvětleny. Vláda také neukazuje vůli proti tomuto působit. Ve stovkách případů byly vyjasněny a vyšetřeny pouze dva případy, ale žádný policista nebyl stíhán. Zvláštní zpravodaj v roce 2008 jsem napsal, že zde došlo k zabití hlavních představitelů občanské společnosti, byli to také například odboráři. A tak došlo k zastrašení zástupců občanské společnosti. V tomto ovzduší se připravují volby na květnové volby. Musíme se obávat toho, že přijdou další politické vraždy a proto je naléhavé, aby by filipínská vláda skutečně účinně proti tomu začala působit. Chci také předložit ústní pozměňovací návrh. V odstavci 6 se hovoří, aby byli propuštěni všichni rukojmí, které jsou zadržovaní a my chceme to nahradit tím, aby všichni ti, kteří byli uneseni, byli bezpečně navráceni do rodin. Děkuji. Děkuji, paní Lochbiller. A nyní se dostáváme k tomu, že pohovoří na jednu minutu pan Palekis za skupinu SAD. Děkuji, pane předsedající. Když se teptáme průměrného Evropana na to, co se děje eh, na Filipínách, tak pravděpodobně nebude, být schop, nebude schopen odpovědět. Říká, v televizi se nic eh, neobjevilo, takže je tam klid. Ovšem tyto politicky motivované vraždy, tyto masakry, tyto pohřbívání lidí, kteří ještě byli naživu, to je na Filipínách každodenní praxe. Došlo tedy nedávno k zavraždění 57 lidí. Polovina obětí byly novináři. Bylo to největší množství novinářů zabitých eh, na celém světě v rámci tedy jednoho vražedného aktu. My požadujeme od filipínské vlády, aby zastavila tyto brutální zločiny. Musí rozpustit místní milice a musí ukončit jejich beztrestnost. Je to velice důležité z hlediska přípravy voleb v květnu. Děkuji. Děkuji, pane Balakisi. A nyní na jednu minutu má slovo paní Geringer de Edinburgh. Prezidentské i vybory na Filipinách zaplanowane na... Děkuji vládní a prezidentské volby, které se mají konat v květnu, znamenají, že musíme se opravdu snažit, aby tyto volby byly spravedlivé. Nejdříve musíme najít také výdníky masakru, o kterém se zde hovoří. Místní justice se příliš nesnaží tyto vyníky nalézt bylo uděláno v vyšetřování příliš mnoho chyb a toto eh, vede k dalšímu beztrestnému stavu. Filipíny musí udělat více, aby efektivněji využívali fondy, které dostali od EU. Tyto fondy měly být využity na vybudování právního státu a demokracie na Filipínách. Děkuji vám. Gracias, señora Geringer. Pasamos al catch the eye. Solo voy a dar... Děkuji paní Geringer. Dostáváme se ke catch the eye. Mohou přijmout pouze dva řečníky na jednu minutu. Pan Romera. Děkuji. Zcela krátce, chtěl jsem připomenout, že máme nový rok, eh, jednáme podle nové smlouvy, ale pořád se potýkáme se stejnými obtížemi. Stále ještě zde nám chybí meziinstitucionální dialog. A proto nemůžeme odpovídajícím způsobem reagovat na podobné případy. Co se týče Filipin, chci připomenout ještě jednou to, že to sice není situace, která by měla stejné důsledky jakožto Haiti, ale i přesto se každý rok na Filipinách objevily tisíce mrtvých či zmizelých. Je to tedy strukturální problém, který potřebuje strukturální řešení nemůžeme jednotlivě reagovat na každý jednotlivý případ. Musíme reagovat na ty skutečnosti, na, eh, na ty poměry, které tam panují. Zasáhla to zejména obhájce lidských práv a novináře a my nesmíme mlčet. Musíme opravdu jasně a rychle reagovat. Děkuji paní Romevě a nyní má na jednu minutu slovo pan Čoneky. Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, Evropská unie brání lidská práva, bojuje za lidská práva. Ovšem, toto nedělá španělské předsednictví nebo rada, protože ti zde nejsou zastoupeni. My chceme bojovat za lidská práva, ale zástupci rady či předsednictví nejsou zde přítomně společně s námi. Já musím říci, že toto nelze akceptovat. Filipíny to je křesťanská země s křesťanským dědictvím také má spojení s evropskou kulturou a lidská práva v této zemi musí být dodržována, protože na tomto kontinentě bývají často porušována. A proto musíme být solidární s těmi, kteří trpí v této zemi. Nyní paní komisařka, máte slovo. Mr. Pr- Mr. Pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, já tady zastupuji vysokou představitelku a zastupuji komisi. Masakr v Magvindanau, ke kterému došlo 23. listopadu minulého roku, v němž bylo zabito 57 lidí, eh, připomenul dlouhodobé problémy v oblasti lidských práv na Filipínách, jako je e, mizení či nevysvětlené e, vraždy e, občanů a beztrestnost pachatelů v minulosti. U této, v tomto konkrétním případě vláda na Filipínách rychle zareagovala a přijala rozhodné, podnikla rozhodné kroky, aby stíhala pachatele. To je vítané. Je důležité skoncovat s kulturou beztrestnosti u takovéhoto vraždění. Filipínská vláda přijala některé důležité kroky směrem k posílení lidských práv. Stávající vláda prezidenta Aroji zrušila trest smrti a také se brala za to, aby lidská práva byla eh, zakotvena v nedávno přijaté azijské chartě. Cílem, eh, na kterém je stále třeba pracovat, je eh, skončení 40-letého konfliktu s muslimskými rebeli v Magranau na základě mírové dohody, která by byla um, rovnocená ke všem stranám. Objevily se znovu naděje, že této dohody by mohlo být dosaženo koncem tohoto roku. Je třeba říci, že e, k tomu masakru v Magvindanau došlo mezi politickými rodinami. Všechno to byli muslimové mimochodem, takže e, nejde o konflikt mezi různými náboženskými komunitami. Evropská unie má dobře zavedený dialog s vládou Filipín který nám umožňuje diskutovat o celé škále záležitostí, včetně lidských práv. Rovněž vyjednáváme dohodu PCA s Filipínami, která by obsahovala také důležité závazky v oblasti lidských práv. Aktivně podporujeme vládu Filipín v jejich snahách zlepšit situaci v oblasti dodržování lidských práv. V dohodě s filipínskou vládou jsme zahájili takzvanou misi pro podporu eh, spravedlnosti či justice, Eh, na Filipínách. Eh, jde o rozvíjení kapacit eh, soudních úřadů na Filipínách, včetně také policejních a armádních složek, které by měly pomáhat při vyšetřování případů mimosoudních výkonů trestu smrti a při stíhání těch, kdo se vražd dopustili. Také chceme zavést monitorovací systém pro budování důvěry IPJust. Je to původně nastaveno na 18 měsíců, je to financováno z nástroje pro stabilitu, ale eh, může to být prodlouženo. Dále eh, máme některé průběžné projekty na místní úrovni, které také osilují o podporu lidských práv. Jde například o monitorování plnění mezinárodních závazků, kroky na podporu ratifikace Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a um, osvěta voličů. Evropská unie také pomáhá s lananovským eh, mírovým procesem, momentálně především prostřednictvím podpory eh, sociálních služeb a eh, činností v oblasti budování důvěry. Ale, pane předsedající, samozřejmě jsme připraveni činit ještě více, pokud tento proces pokročí ku předu. Děkuji. Děkuji. Eh, tímto uzavřeme rozpravu. Dámy a pánové, požádám vás, abyste se usadili, eh, protože přistoupíme nyní k hlasování. A dovolte, abych připomenul paní Lochbíler, aby nezapomněla předložit svůj ústní pozměňovací návrh v příslušný okamžik během hlasování.